Eh, děkuji. Chci hovořit o americkém eh, protiraketovém štítu. Jde o výraz důvěry v naši zemi, v její profesionalitu, profesionalitu eh, rumunské armády, kterou prokázala v Afganistánu a v Na území Rumunska budou tři instalace, tři zařízení, každá bude čítat osm raket. Harmonogram dohodnutý s Američany počítá s rokem 2011 jakožto e, s rokem e, zahájení fungování štítu. Domnívám se, že protiraketová obrana musí být na programu Evropského parlamentu. Musíme být informováni o riziku šíření balistických střel. Ráda bych upřesnila, že nový systém e, není zaměřen proti Rusku, ale jiným hrozbám. A navíc byly zohledněny požadavky Moskvy, když jsme definovali novou architekturu tohoto amerického systému. V médiích pardon, eh, proběhnou také bilaterální eh, jednání, abychom eh, abychom dosáhli potřebných smluv a tyto smlouvy potom budou ratifikovány v rumunském parlamentu. Děkuji. Pan Georgios Papastamko. Mnohokrát děkuji. Já se domnívám, že sanace rozpočtu členských států eurozóny musí být na úkor tohoto členského státu. Je nutné přesto, abychom měli koordinovaná opatření pro podporu společné měny a proti spekulantům. Ve Řecku procházíme velkou hospodářskou krizí, ale problémy s rozpočtem jsou i v jiných členských státech. Jasně se ukázalo, že je třeba, abychom zde měli koordinovanou hospodářskou vládu v Evropě. Z tohoto důvodu jsem se oblátil a s otázkou na eh, komisi. Je možné, abychom měli Evropský měnový fond? A zdá se, že komisař Rehn se tímto směrem nyní eh, vydal. Doufáme, že komise brzy předloží odpovídající plán. Pane... Eh, Děkuji. Nyní pan Carlos José Iturgaiz Angulo. Děkuji, pane předsedo. a potvrdilo se, že venezuelský prezident Chávez spolupracuje s teroristy Fatah Ark. Je jasné, že je spojencem teroristů a že pomáhá těmto teroristům tím, že jim dává institucionální místa ve své vládě. Je kolaborátorem kriminálníků. Já bych chtěl poukázat na špatné chování pana Čáveze. Žádám evropské instituce, aby odmítly prezidenta Čáveze a aby sankcionovali veškeré, veškerou jeho podporu vůči teroristům. Zároveň apeluji na vládu Španělska na pana Zapatera, aby se eh, nespojovala s panem Chávezem a nepodporovala ho. V poslední době jsme eh, byli svědky toho, že eh, Zapatero ustupuje Chávezovi a to pomáhá teroristům a podkopává to svobodu a demokracii. Paní Paní Vasilika Vorika Dančila, prosím. Děkuji, pane předsedo. Fond Solidarity um, Evropské unie uh, funguje velmi dobře, ale uh, Zkušenosti z prvních let uh, nám ukazují, že zde existují určité limity a mezery ve fungování těchto fondů. Jde o nedostatečnou rychlost, financování, také bychom potřebovali více transparentnosti eh, v kritériích eh, pro eh, čerpání z Fondu pro přírodní katastrofy. Ráda bych připomněla, že Rumunsko bylo podpořeno Evropskou unii, pokud je o oblasti zasažené záplavami, ale pomoc k nám dospěla velice pozdě. To znamená, nebyla zajištěna optimální efektivnost této pomoci. Eh, myslím, že by mělo být možné provádět předběžné platby na základě odhadu eh, škod eh, v případě, že některý členská, některá členská země je zasažena přírodní katastrofou. Já si myslím, že to by byl lepší mechanismus a zlepšila by se efektivita pomoci. Děkuji, pan Hidalgo, prosím. Hace ya mucho tiempo que Fidel Castro y oligarquía... Před několika, před nějakou dobou Fidel Castro ukončil ideál kubánské revoluce. A mnoho lidí tuto revoluci podporovalo na celém světě. V současné době jsme ale svědky toho, že v diktátorství bratrů Kastrových dochází k tomu, že pronásledují své politické oponenty. Samozřejmě dochází také ale k postihování lidí, kteří se snaží odejít ze země. Je třeba, myslím si, že my jako Evropané se musíme zavázat eh, za boj pro demokracii a lidská práva. Děkuji paní Taně Fajon, prosím. Eh, pan Pat, Gallagher. Eh, pan Gianni, Vattimo. Ehm, Pane předsedo, je docela možné, že se zrychluje práce a že probíhají jednání s některými zeměmi Jižní Ameriky, abychom dosáhli asociačních dohod ještě před květnovým summitem Evropská unie Latinská Amerika. Chci upozornit Evropský parlament jako místopředseda Eurolatu na to, že u některých těchto zemí stále existuje určité riziko, že toto zrychlení povede k tomu, že přehlídneme důležité problémy v oblasti lidských práv, respektive jejich porušování v zemích jako Kolumbie, kde stále ještě dochází k atentátům na odboráře, v podstatě na každodenním pořádku. Honduras má vládu, která povstala z vojenského převratu v loňském roce a ve Guatemala máme podobné problémy, které se sice netýkají lidských práv, ale nedodržování dohody. Je důležité, aby předsednictví Rady a komise byly opatrnější. Diana Wallis, prosím. Děkuji. Máme Mezinárodní den žen a proto bych chtěla hovořit o otázce zdraví žen. Je to problém, který se neustále přehlíží. Před dvěma, třemi lety jsem hovořila o této strašné chorobě. Je to endometrióza. Je to choroba, která ničí rodiny, která ničí ženy a která ničí porodnost. Některé ženy nemají ani šanci stát se matkami. Možná je to právě otázka, o které nechceme hovořit, protože se týká menstruace. Takže to ještě jednou řeknu. Endometrióza. Je to stále choroba, jejíž příčiny neznáme, kterou neumíme léčit a která postihuje zhruba desetinu žen a tento počet neustále roste. Probíhá právě týden vzdělávání o endometrioze v Evropě a ptám se, kdy tyto ženy a jejich rodiny budeme brát vážně i s jejich utrpením. Jsem velmi rád, že jste tady, jsem velmi ráda, pane komisaři, že jsme tady, abyste to vyslechli. Já doufám, že do příštího roku na to dostaneme peníze. Děkuji, paní Sandrine Belie. prosím. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, zmiňovali jste se o bouři Xintia, která zasáhla západ Evropy a způsobila umrtí více jak 60, cirka 60 osob a způsobila také závažné materiální škody. Já dnes zakouším velký smutek, ale také hněv. Hněv, protože tato, této lidské katastrofy mohlo být zabráněno, nebo alespoň její dopady mohly být omezeny. Včera ve Francii a dnes v celé Evropě eh, vidíme, eh, že eh, se ehm, jak se uměle pojímá pobřeží a zaplavované, zaplavitelné zóny, zaplavové zóny ochrana těchto zón před urbanizací má zásadní význam pro to, abychom e, omezili e, dopady podobných předních katastrof. Přísluší nám, abychom do budoucna e, vykazovali větší odpovědnost a dbali na striktní naplňování komunitárních norem, například směrnice o ptactvu a přírodních stanovištích. Je třeba dbát na trvalou udržitelnost, bezpečnost a biorozmanitost. Ehm, evropská eh, strategie je jedinečnou příležitostí pro zlepšení stavu našeho přírodního prostředí. Nyní pan Ivo Strejček, prosím. Vážený pane předsedo, dámy a pánové v minulém týdnu přinesla významná česká média informace o tom že německá dopravní policie výrazně zpřísnila kontroly českých řidičů na německé straně hranice kontroly jsou podle informací častější a podstatně důkladnější. situace je podle svědků o to horší že někteří musí při kontrolách dokonce odevzdávat moč a to v podmínkách hraničících s urážkou lidské důstojnosti. nejde tedy o běžné silniční kontroly spojené s kontrolou cestovních dokladů či dokladů vztahujících se k technickému stavu vozidla či původu vozidla čeští občané svobodně cestující v schengenském prostoru nesmějí být považováni za občany druhé kategorie jsou plnoprávnými rovnocennými a suverénními občany členského státu evropské unie a takto s nimi musí být nakládáno. pane předsedající žádám vás abyste tuto informaci předal příslušným úřadům které ji náležitě prošetří a zjednají náležitou nápravu. děkuji. děkuji. děkuji. Pan Kyriakos Trintafelides. Vážený pane předsedo, ehm, je třeba zajistit spolupráci v rámci prevence a řešení obezity. Cílem je, aby 22. Květ, eh, květen se stal eh, každoročním Evropským dnem proti obezitě abychom tady dobře zacílili kroky na evropské úrovni a také abychom zajistili, aby hlas ehm, pacientů typických obezitu byl slyšen. Obezita je choroba, nikoli problém. Ehm, každá členská země by měla řešit tuto výzvu a zajistit dostatečnou podporu této skupině obyvatelstva. Podle Světové organizace zdraví statistiky o obezitě v celé Evropě, nikoli pouze v EU, eh, jsou eh, obrovské. Začíná to dosahovat rozměru epidemie. Pokud nepodnikneme žádné kroky, tak se očekává, že budeme mít 150 milionů eh, obézních eh, dospělých, eh, to znamená 20 populace a 14 milionů dětí a adolescentů, to znamená také velmi vysoké procento. Musíme tady posílit hlas obézních a nadváhou trpěcích pacientů. Nyní paní Hilda Figueiredo, prosím. Pane, před... Pane předsedo, dnes máme výročí vzniku Mezinárodního dne žen. To je den, kdy si připomínáme mezinárodní boj žen za jejich práva. Je to také den boje proti jakékoliv diskriminaci. Já bych chtěla pozdravit všechny ženy. Chtěla bych pozdravit především ty, které stále trpí eh, diskriminací a eh, nerovností a jakoukoliv formou násilí. V tento den je nesmírně důležité zdůraznit, jak aktuální je toto téma a jak důležité je zajistit, že ve skutečnosti a eh, opravdu existuje rovnost. Ženy jsou hlavní obětí a také a nerovnosti v práci a odvádí mnoho sezónních prací, a které nejsou řádně placeny. A máme zde také mnoho milionů lidí, kteří žijí v chudobě, mnoho z nich je žen. A já bych chtěla vyzvat ženy, aby pokračovaly ve svém boji proti nespravedlnosti a diskriminaci. Je třeba, aby pro sebe otvíraly nové horizonty pro lepší budoucnost. Uh, Děkuji, pane předsedající Rád bych vás upozornil na to, že nás čeká referendum ve Velšsku. Věřte tomu nebo ne. Když jsme měli u jedno týkající se Lisabonské smlouvy, tak bychom měli mít i ve Velšsku jedno týkající se Velšského zhromáždění. Jedná se o to. Všechny politické strany ve Velšsku, ať už lejbristé, liberální demokraté, konzervativci a ostatní podporují toto referendum a chtějí, aby Národní zhromáždění mělo více pravomocí, ale já ne. Myslí si, že jsou naši lidé blázni. Příště budou chtít nezávislost. Mohli bychom mít 80 členů eh, z tohoto zhromáždění a přitom se u nás uzavírají nemocnice a školy a, a cesty u nás vypadají jako ve třetím světě. A přitom naši politici v Cardiffu chtějí prosazovat tuto bláznivou myšlenku. Vítám, že to je referendum, doufám, že dobří velšané se proti tomu postaví. Děkuji. Také děkuji, pan Miroslav Mikulášik. Děkuji, pane převodničonci. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, aby vyjádřil hluboký soucit a solidaritu s obětmi přírodní katastrofy na Madejře. Nouzová situace se vyžaduje pružná opatření, aby došlo k rychlému uspokojení základních potřeb lidí a poskytnutí materiální pomoci a k rychlé obnově poškozené klíčové infrastruktury. Doufám, že portugalské úřady co nejrychleji vyčíslí výši škod a že se nevyskytnou formální administrativní překážky k poskytnutí finanční pomoci z Fondu Solidarity Evropské unie. Mobilizace prostředků z Fondu Solidarity vyžaduje souhlas Evropského parlamentu a věřím, že parlament půjde příkladem v pohotové reakci při přijímání rozhodnutí v tomto směru a ještě jednou větou bych chtěl vyjádřit solidaritu s katastrofou v západní Francii při nedávném přívalovém dešti ve Vondy. Děkuji. Děkuji. Paní eh, Pobínská. Pane předsedo, dámy a pánové, Tady v Evropském parlamentu jsme nedávno přijali usnesení týkající se Ukrajiny, ve kterém jsme pochybnili to, že bývalý předsede, prezident Ukrajiny dostal vysoké státní, dal vysoké státní zaměstnání Stefanu Banderovi, což byl uh, vedoucí představitel hnutí za nezávislost. Tento odstavec v našem usnesení byl velmi kritizován na západní Ukrajině. Ráda bych řekla, že toto usnesení nespochybňovalo jeho cíl nezávislé Ukrajiny. Usnesení podporovalo silnou nezávislou Ukrajinu a, bylo, a toto má plné pod, plnou podporu Evropského parlamentu a mé vlasti Polska. Ale usnesení litovalo, že nebyly vzaty v úvahu tragické události války za nezávislou Ukrajinu. Jednalo se o etnické čistky, které proběhly v, v Banderově jméně. Já mám pocit, že právě chybělo říci, že je škoda, že zemřeli nevinné oběti této bitvy. Protože pouze tehdy by to mělo sloužit eh, Ukrajině a jejím sousedům. Měla to být tedy cena, ale ta by mě, my se moc omlouváme, ale Šabašogo, prosím. A szlovákiai államtörvény kapcsán számos bírálat fogalmazódott meg az A V poslední době na Slovensku vznikly zákony, které se zaslouží mnoho kritiky. Nyní bych chtěl poukázat na to, že právní služba Evropské komise poukázala na to, že tyto zákony neodpovídají základním právům a některým dokumentům Evropské rady a neodpovídají také eh, slovenskému zákonu pro ochranu menšin. Já se domnívám, že toto ale a porušuje a eh, svobodný pohyb, eh, což je základní právo Evropské unie. Právní služba považuje a tento zákon za chybný, a protože se staví rovněž proti svobodnému pohybu služeb. A je možné, že tak bude docházet k diskriminaci. A Tento zákon chrání práva především státu a nikoli práva jednotlivců. Já bych chtěl požádat komisi, aby učinila odpovídající kroky, aby mohlo na Slovensku platit neomezeně evropské právo. Děkuji. Pokud dovolíte, tak bych se ráda vyjádřila v otázce zapojení žen na trh práce. Podle údajů Eurostatu je jasné, že existuje určitý pozitivní trend. V 70. letech ženy zastupovaly pouze méně procent v eh, trhu práce než nyní. Nyní je to 43. Globální krize ale má své negativní dopady. Zatím jsme nedosáhli dobrých procent v Rumunsku. Existují určité sektory, kterým v minulosti eh, dominovali muži, ale chystají se změny. Stále ovšem dochází k platové diskriminaci mezi muži a ženami. A z toho důvodu v legislativním balíčku připravovaným Evropskou komisí musíme eh, zajistit jasné cíle, tak abychom překonali tyto rozdíly, tak aby ženy se mohly lépe zapojit na trh práce. Tento legislativní balíček by měl být součástí strategie 2020. Děkuji paní Evelyn Regner, prosím. Prezident. Pane předsedo, poslední rozvoj v Turecku opět potvrdil, že práva odborářů a pracovníků jsou nedostatečná dva měsíce 12 tisíc zaměstnanců bývalého státního monopolu tabak bojovali proti propouštění a proti Kurzarbeit a také bojovali za svá sociální práva. Během stávky Erdogan hrozil tím, že tyto protesty budou rozehnány policií. Na začátku stávky pracovníci byli Eh, napadání policií prostřednictvím pomocí slzného plynu a jinými způsoby. Já bych chtěla požádat předsedu, aby eh, vyzval Erdogana eh, k tomu, že je třeba dodržovat práva pracovníků a odborářů. A tato práva musí odpovídat umluvám ILO a také zákonům EU. Děkuji, pan Luigi prosím. Grazie, presidente. Ancora una volta. Děkuji, vážený pane předsedo. V nedávné době jsme v Itálii opět byli svědky ekologické katastrofy na jedné z našich řek. Evropský soudní dvůr v Lucembursku odsoudil Itálii za to, že ohrozila veřejné zdraví, protože nedokázala dobře zpravovat sběr odpadu. V kampani jsme zaznamenali nárůst výskytu leukémie a také eh, nárůst výskytu toxických produktů eh, v krajině. Jde o ekologickou katastrofu. Zajímalo by mne, co hodlá podniknout komise, tak aby zajistila, že Itálie začne plnit evropské normy a především rozhodnutí Evropského soudního dvora z nedávné doby, které se velice razantně vyslovilo proti Itálii, která tedy vůbec nedokázala řešit odpadovou situaci v kampani, zejména se týká Neapole, kde ta situace přetrvá. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Londýnská konference o Afghánistánu eh, eh, vyvolala eh, paniku u afgánské společnosti a zejména u žen. Plán, který odsouhlasilo asi 160 žen, hovoří o reintegraci Talibánu v, ne, v blízké době proběhne velké schromáždění, které má provést toto to smíření. Eh, ženy eh, nechtějí nést eh, ceny smíření talibánové. Talibánci stále hlásají návrat k šarie a potlačení práv žen. To velké schromáždění by hrozí, že tady toto to, velké schromáždění změní ústavu a vymizí články, zejména článek 22 z druhé, z druhé hlavy o právech žen. Já tady slavnostně žádám Evropskou unii, aby stála jakožto garant budoucnosti afgánských žen, protože není možné, abychom nechali eh, znovu objevit nejvíce eh, ženám, eh, ženy potírající režim světa, který jsme kdy zaznamenali. Děkuji a další řečník je pan Busutil. Děkuji, pane předsedo. Diplomatický incident mezi Libí a Švýcarskem zanechal výrazné dopady eh, u občanů Evropské unie, kteří si přejí navštívit liby, a není jim to umožněno. Především jde o pracující, kteří v této zemi pracují a také jde o evropské investory. Eh, zatím tedy pracovníci, kteří již v Libii pobývají, se snaží tam co nejdéle zůstat a pomáhat těm, kteří tam vycestovat nemohou. Samozřejmě eh, existují určité limity pro to, jak, je, pro to, jak dlouho je tato situace udržitelná. Eh, Evropská unie s tímto incidentem nemá nic společného a stala se přitom eh, rukojmím sporu mezi dvěma třetími zeměmi. Já bych apeloval na Evropské unii, aby učinila maximálně možná opatření pro vyřešení, co nejrychlejší vyřešení této situace. Děkuji. Děkuji paní, paní Munizde Urkýze. Děkuji, pane předsedo. Španělská vláda požádala venezuelskou vládu o vysvětlení, pokud jde o soudní rozhodnutí o spolupráci venezuelské vlády s ETOU. Bylo by dobré, aby pan Iturgais zaktualizoval svá zjištění. Došlo totiž k vývoji situace a venezuelská vláda potvrdila svoji ochotu spolupracovat se španělskou vládou v boji proti terorismu. To je něco, z čeho bychom všichni měli mít radost a měli bychom blahopřát venezuelské vládě, že je ochotna spolupracovat se Španělskem v boji proti terorismu, proti ETě, místo toho, abychom se zde snažili politicky využívat takovéto závažné záležitosti, jako je terorismus. Myslím si, že musíme uznávat soudní nezávislost, diplomatické vztahy a také vůli spolupracovat v tak závažné otázce, jako je boj proti terorismu. Nyní pan Schmidt, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. V sobotu Is- Island odsouhlasil otázku týkající se Islandu. Měla by eh, začít vyjednávání. Zamítli eh, eh, otázku týkající se A V současné době je třeba, abychom zajistili, že požadavky týkající se Icelandu jsou odpovídající a rozumné. Island by měl mít pocit, že je eh, přijímán do EU, že je zde vítám. Eh, ministři financí v Hágu a v Londýně eh, se nyní snaží zatlačit Island do kouta a zrujnovat ho. Měli bychom ukázat solidaritu se s Islandany. Pane předsedo, musíme se snažit řešit tyto otázky společně. Mr. Jadot for one minute. Uh, uh, uh. Sir, my information is that you have already... Yeah, no, no Není možné mít technickou poznámku? Momento. Osobní prohlášení mohou být na konci, ale nikoli nyní. Já bych chtěla říct, chtěl říci, že paní Muniz zmínila moje jméno, takže myslím, že mám právo reagovat. Not now, okay. Nyní nikoli. Mr. Jadot, please. Jadot. Pan Jadok. Děkuji. Pokud byste mohl resetovat a eh, hodiny. Eh, v noci na 27. února eh, jsme došlo k bouři Xintia, která zasáhla především západ Francie, a to smrtelně. Eh, myslíme na oběti, myslíme na všechny ty, kdo se zmobilizovali na ehm, pomoc postiženým. Ehm, žádáme, aby Evropská komise velice rychle mobilizovala Fond Solidarity a pomohla těm, kdo jsou nejvíce zasaženi. I ovšem z tohoto dramatu také třeba vyvodit závěry. Jak je možné, že 5 až 10 milionů lidí ve Francii žije v záplavových oblastech. Samozřejmě jsme si vědomi tlaku eh, nemovitostní lopy, ale také je zde příklad prezidenta Sarkozyho, který před pár měsíci požádal, aby bylo možné stavět v záplavových oblastech, čili eh, odpovědnost evidentně přísluší politické sféře žádáme, aby veškeré spolufinancování spojené s obnovou, veškeré spolufinancování, spolufinancování z evropského rozpočtu bylo podmíněno dodržováním zákonů, zákonů o pobřežních zónách a plánu eh, prevence záplav a žádáme samozřejmě také, abychom mohli velice rychle vykázat solidaritu s těmi, kdo jsou nejvíce zasaženi, zejména jsou to například pěstitelé mušli. Mr. Fox is... Děkuji, nyní pan Fox. Děkuji, pane předsedající. Eh, jedno z našich eh, opatství od roku 1890 produkuje několik eh, odrůd vína. Bohužel nyní je podrobeno útokům liberalistických politiků, kteří by rádi vinili jeden alkoholický nápoj z, nárůstu proti sociálního chování, spíše než své vlastní sociální politiky. Ovšem, toto víno by zřejmě mělo být zakázáno, protože obsahuje jak alkohol, tak kofein. A pak zní otázka, co se stane příště. Zakážeme mladým lidem, aby si míchali Red Bull s vodkou, zakážeme irskou kávu. A jak se to bude vynucovat? To je paternalistický stát ad absurdum. Zákaz jednoho produktu eh, nezabrání problémům s nadělným pitím. Měli bychom eh, důvěřovat spotřebitelům, že se dokáží sami rozhodnout a většina by neměla být trestána za eh, chování několika nezodpovědných jedinců protože pokud zakážeme toto víno, těžko se předpokládá, že ty chuligáni začnou pít čaj. Děkuji, pane Foxe, také za to, že jste dodržel své řečnickou dobu a nyní pan Tavares na jednu minutu. Um Děkuji. Před rokem nebo dvěmi bylo euro silné. Hospodářství eurozóny byla ale odlišná, některé ekonomiky byly zranitelnější. Nyní se situace změnila a každý si stěžuje na spekulace. Měly by se ale stěžovat také na evropské vedoucí politiky. Nikdo státy nenutil do měnové unie, nikdo nás nenutil, abychom váhali vstoupit do Unie, když periferní hospodářství měly problémy. A ve chvíli, kdy měnová unie je vystavena útokům, potom je útokům vystavena celá Evropská unie. Musíme být solidární, tak jako jsme byli solidární vůči východní Evropě, stejně tak jako vůči Německu. Pokud nebudeme solidární, potom se to v budoucnosti obrátí proti nám. Potřebujeme solidaritu a její přidanou hodnotu. Pan Egňu? Pane předsedající, Evropská unie harmonizuje vše a má to mnoho dopadů negativních. včetně nástrojů pro meteorologické měření u soukromých pilotů ve Spojeném království. Je to velice důležitá záležitost, která umožňuje eh, soukromým pilotům, aby létali eh, v nepříznivých podmínkách. Týká se to hlavně Spojeného království, protože u nás máme velmi špatné počasí, ale přitom velmi dobrou bezpečnost. Když harmonizujeme evropské pilotní licence, tak Evropská agentura pro bezpečnost silničního provozu v podstatě zruší náš systém ratingu a řada soukromých pilotů nebude moci lítat, pokud nebudou schopni zajistit, že po celý let nebudou mít ani mráček. A to je tak trochu, jako kdybyste chtěli, aby, uh, ev, aby uh, Spojené království eh, vyhrálo mistrovství světa v nějakém exotickém sportu. Pakliže bychom zrušili tady tento rating, tak by to bylo obrovským ohrožením bezpečnosti, budoucnosti a eh, soukromých leteckých uh, společností. Musíme se tady znova nad tím zamyslet. Je to opět příklad, kdy máme rozumný britský zákon, který převálcuje zbytečná a drahá evropská legislativa. Děkuji. Děkuji, pane Agnew. A nyní paní Argerika Feldman má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo, kolegové, kolegyně. Jedním z milenových cílů eh, je boj proti chudobě. Rok 2010 byl eh, Evropskou komisí vyhlášen rokem boje proti chudobě. 16 tedy 79 milionů lidí, žije v Evropě pod hranicí chudoby. Musí vystačit s méně než průměrným příjmem své země. A chudoba postihuje velkou část naší společnosti. Strategie pro Evropský rok 2010 pro boj proti chudobě musí přinést své plody také v době hospodářské krize. Mnohokrát děkuji. Nyní paní Estaras. Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěla zdůraznit, aplikaci zákona Costa z španělské vlády, který je aplikován na ostrově Formentera. Formentera je součástí Baleárských ostrovů, má 19 kilometrů a má obvod 69 kilometrů. Aplikace tohoto zákona byla dobrá v některých oblastech tam, kde existoval eh, zničující způsob urbanizace, ale jako celek to není dobré, protože se předpokládá, že většina turistických eh, zařízení, zařízení ze kterých eh, ostrov žije, která fungují až 40 let, přestanou existovat. A malé obchody by tak měly být skonfiskovány. Například hotel Roka Villa byl prvním hotelem na ostrově, nebo zde máme bar, který je mezinárodně proslavený a který je známý a po celé Evropě. 70 těchto ostrovů, pokud se bude zákon aplikovat, bude ohrožen tedy 70 staveb na tomto ostrově. Ačkoliv se jedná o legální stavby. Žádáme, aby došlo k výjimce, pokud jde o ostrov eh, Formentera, tak jak to řekl ESD. Je třeba, aby nedocházelo k retroaktivní aplikaci toho, toho rozhodnutí tohoto zákona, protože veškeré stavby odpovídají ochrany životnímu, životního prostředí, odpovídají také ochrany pobřeží a podporují hotelový průmysl. Pan De Rosa, jedna minuta. Uh, thank you, uh, Mr. Děkuji, pane předsedo. Odpověď, kterou pan předseda Buzek dostal od premiéra Netanyahu, se týkala toho, proč se minulý minulý prosinec nemohla dostat delegace Evropského parlamentu do Gázy a je potřeba na to odpovědět. Může protestovat proti tomu, aby jsme se s nimi sešli, ale nemá právo nám v tom bránit. Ani nemá právo ingerovat do demokratických práv tohoto parlamentu. Paní Ashton se musí snažit ze všech sil navštívit Gazu, musí se snažit trvat na tom, aby skončila humanitární krize a obklíčení Gazy což bylo popsáno jako nelegální kolektivní trest obyvatelstva. Vítám také eh, dohodu týkajících se dohod o proximitě, ale mám obavu z toho, že eh, ve východním Jeruzalémě stále narůstá konflikt, což by mohlo stát v cestě pokroku a myslím si, že paní eh, vysoká představitelka by se měla snažit tyto tenze rozpustit. Děkuji. Děkuji, pan Kela má slovo. Děkuji. Jak nám řekl pan předseda Evropského parlamentu 11. března, Litva a Estonsko oslavují 20 let vzniku dvou zásadních právních aktů. Vrcholná rada Litvy přijala deklaraci nezávislosti a v Talinu v te, tutéž chvíli eh, talinský parlament eh, hlasoval o obnovení státnosti. Estonský kongres předložil jedinečnou alternativu eh, s existujícím sovětským institucím. Byl zvolen 90% nově registrovaných estonských občanů a sjednotil absolutní většinu Estonců, které zastupovalo více než 30 politických stran a hnutí ve snaze obnovit skutečnou nezávislost a národní stát. této snaze také napomohla evropská solidarita. Děkuji. I thank you. Kretu. Děkuji, paní Kretu, prosím. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že alespoň na Mezinárodní den žen parlament může ukázat štědrost u jednometových projevů. Eh, chci se zmínit o několika případech diskriminace Rumunů v Evropě. Bohužel těchto případů je stále mnoho. V nedávné době eh, mluvčí koreňské policie učinil prohlášení, xenofobně, rasistická prohlášení týkajících se Romů a dánský, pardon, Rumunů a dánský tisk označuje Rumuny za zloděje. Před pardon, jedna eh, Třináctiletá dívka v Itálii spáchala sebevraždu a zanechala dopis, ve kterém hovoří o diskriminaci ve škole, eh, kterou trpěla. Eh, ve vlacích TGV naleznete plagáty, kde se žádají pasažéři, aby upozornili na Rumuny, kteří tam kradou. Myslím, že všichni se mnou budete souhlasit, že ti, kdo nerespektují zákon, za to musí zaplatit, ale není možné eh, takto dávat nějaké nálepky celým národům. To je obrovská chyba. Je třeba odsoudit eh, tyto kroky v členských zemích, v demokratických členských zemích, eh, protože jde o nerespektování evropských hodnot. A ráda bych hovořila o této železné oponě mezi evropskými občany, kterou stále máme. Děkuji, pan Kelly, na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Dovolte mi se stručně zmínit o evropské eh, strategii pro Dunaj a pro Pobaltí o těch se hodně hovoří, ale nikdy se nehovoří o atlantické strategii. Já si myslím, že tady eh, nám zbývá velký prostor. Strategie EU 2020 eh, jasně hovoří o tom, že žádná země nestačí na věci sama, zejména země na Atlantském pobřeží, jako je Irsko, Velká Británie, Francie, Portugalsko a Španělsko by mohly dosáhnout výrazného pokroku v řadě oblastí, jako využívání energie, eh, moře, rybolov, eh, námořní doprava a přístavy a biorozmanitost. já bych apeloval na španělské předsednictví, aby eh, se věnovalo této prioritě v nadcházejících měsících. tak aby Španělé po sobě zanechali dobré výsledky, až jejich předsednictví skončí. Děkuji. Další řečnice. Děkuji, pane předsedající. V posledních třech měsících jsme v Portugalsku zaznamenali šest námořních nehod, velice vážných. Tři eh, rybáři, pardon, třináct rybářů přišlo o život eh, a osm jich eh, dosud hledáme. Lodě úplně ztroskotaly, jsou zničeny. Řada pobřežních oblastí a vesnic rybářských v těchto oblastech Eh, drží smutek. Já bych se k něm ráda připojila. Eh, dnes odpoledne eh, zima byla velmi mrazivá, nebylo mnoho možností vyjet na lov a v zázemí na pevnině mají rybáři malou podporu. Když se potom vydají na moře, jsou podmínky velmi těžké. Eh, na palubě lodí je snížená bezpečnost, chybí proškolování a špatné podmínky na palubě vedou k vyššímu počtu nehod. Je třeba proti tomu bojovat a je třeba nastavit takové podmínky, které zaručí bezpečnost rybářů. Musí to být jednou z priorit reformy společné politiky rybolovu. Tedy investovat do modernizace rybářské flotily, eh, zlepšit tak bezpečnost a zlepšit také proškolování rybářů ohledně základních norem bezpečnosti a zajistit také, aby eh, lodě nevyjížděly na moře, když jsou eh, klimatické podmínky příliš špatné. Vážení, mám na seznamu ještě asi 30 men, nezbude na vás na všechny. Dám slovo ještě dvěma lidem, nejprve pan Mesároš. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, se chtěl eh, přihlásit o to, abychom eh, měli jednotný přístup k uznání Kosova. A naše členské státy přijaly mnoho závazků v souvislosti s Lisabonskou smlouvou. A jedním z těchto závazků je jednotný přístup k zahraniční politice a k politice sousedství. Kosovo uznalo do posud 65 zemí světa, včetně 24 zemí NATO a 22 e, zemí z 27 EU. Nyní je správné, abychom podpořili Kypr, Řecko, Rumunsko, Slovensko a Španělsko, kteří váhají, aby odložili své obavy v této otázce a aby podpořili většinu, která podporuje uznání Kosova. To by byl důležitý signál a důležitá ukázka rostoucí jednotnosti a rozhodnosti Evropské unie. Děkuji. Nyní poslední řečník bude pan Bronz. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Globální kapitalismus a se hýbe po světě legálně i nelegálně. A dochází k pohybu zboží i služeb po celém světě a dochází ke snižování cen, k tlaku na ceny, dochází také k vyhazování pracovníkům. Zároveň se díky kapitalismu pohybují peníze po světě a do, dostávají se tak do špatných rukou. Evropská unie přijala globální kapitalismus jako matka své dítě. Během politické krize mnoho politiků se přimlouvá za protekcionismus, který by měl zaručit živobytí lidem. Ekonomika by měla pomáhat našim lidem a neměla by pomáhat hospodářským silám. Není žádný způsob, jak můžeme konkurovat zbytku světa, aniž bychom se stali jeho součástí. Děkuji. Nyní osobní prohlášení pan Uturgais podle článku, podle pravidla 151. Děkuji, pane předsedo. V souhlase s jednacím řádem lituji toho, že se blahopřeje Čávezové, který spolupracuje s teroristy a lídry organizace ETA, jak o tom tu dnes někteří hovořili. Já a můj poslanecký klub chci říci, že nepochybujeme o tom, že budeme podporovat soudce nejvyššího soudu, pokud pan Zapatero chce být kmotrem Čáveze, tak musím říct, že to představuje napomáhání terorismu. Kdyby tomu tak nebylo, tak by zaneční politika Španělska vypadala jinak. Blue, blue card. Vidím modrou kartu. Chci reagovat na poslední diskuzi. Chtěl bych poukázat na to, že je zda jedna věc eh, nejasná. Eh, nikdo neví, kdo kdy přijde na řadu. Někteří se vůbec na řadu nedostanou. Já vůbec nechápu, jestli se nemůžeme eh, z, té, z tohoto chaosu a poučit a mít jasný seznam a jak půjdou řečníci eh, po sobě. Já už jsem se přihlásil pětkrát do, té, do těchto minutových projevů a nikdy jsem se nedostal ke slovu. Sticking to the procedure. Já dodržuji postup, my všichni dodržujeme postup, ale musíme brát v potaz to, že máme více než 60 žádostí o slovo, máme 30 minut, takže jsme dali slovo asi 35 z vás. Budu mít eh, vaše jméno na paměti, napíšeme si to a mohu vám slíbit, že příště budete mezi prvními. Ale to je zkrátka způsob, jak se zde postupuje. Chtěl bych dát slovo všem, ale bohužel nemáme čas. Eh, Pan Turkeš. Pane předsedající, já bych chtěla poukázat na jednu věc. A už půl roku jsem nedostal v rámci jednominutových projevů slovo. A sedím zde už půl roku a bohužel mi někdo slovo nedal. Jsem zde úplně k ničemu. Mr. Tekeš, I personally... Pane Tekeši, já osobně jsem vám dal slovo při nejmenším při jedné příležitosti, takže myslím, že je nefér, když říkáte, že jste někde slovo nedostal. Chtěl bych upozornit poslance na to, aby se hlásili do jednominutových projevů eh, dlouho předtím, než začneme, proto, když se vypracovává seznam. A tak mohu zaručit, že budete příště mezi prvními. Mnohokrát děkuji, myslím, že se můžeme Eh, že můžeme pokročit k dalšímu bodu na pořadu jednání. Je zpráva, kterou předkládá paní De Bruin. Jsou to veterinární podmínky pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu. A já na úvod